chtěli tam mít výraz ilegální přistěhovalectví, my jsme tam chtěli mít to neřízené přistěhovalectví a e, děkuji vám v tomto smyslu za pomoc. Děkuji, říká předsedkyně, rozprava je tímto ukončena s tím, že hlasování proběhne zítra. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dalším bodem našeho programu je nyní zpráva paní Mathieu o sjednoceném postupu vyřizování žádosti o povolení k pobytu a výkonu práce na území členského státu. Jako první má slovo paní zpravodajka Mathieu čtyři minuty. Merci. Děkuji, paní předsedkyně. Paní komisařko, milí kolegové, jak víte, Již déle než deset let Evropská unie se snaží se vybavit legislativní nástroje v oblasti ekonomické migrace. A přístup byl původně globální a nyní komise preferuje oborový přístup. Tento návrh směrnice chce vytvořit společnou politiku v oblasti ekonomické migrace. A my jsme zatím působili legislativně v oblasti nelegální migrace, v oblasti kontroly hranic, v oblasti vízové politiky a bylo na čase společně postoupit i v oblasti ekonomické migrace, protože Evropská unie musí čelit společným výzvám, které vyžadují společná řešení. A tato výzva je demografický úpadek a stárnutí evropské populace. Skutečně tyto dvě hrozby zasahují Evropu a postihují zaměstnanost. Nastává citelný nedostatek pracovní síly, který bude patrný v budoucích letech zejména. A je třeba tedy čelit potřeba na trhu práce. A ekonomická migrace je jedno z řešení, které musíme rozvíjet. Ale pozor, nesmíme se splést. Je třeba stanovit eh, evropský přístup a znamená to tedy organizovat, jak potřeby, tak možnosti přijímání v jednotlivých zemích. Jak je řečeno v článcích 1 a 8 v návrhu směrnice, členské státy i nadále ovládají objem migrantů, které chtějí přijmout na vlastním území. Naše vlády různě působily při řešení ekonomické migrace. Bilaterální dohody, kvóty, regula, regularizační opatření, ale žádné z těchto opatření nebylo skutečně účinné pro řešení migračních toků a pro boj s neřízenou nelegální migrací. A vazba mezi těmito formami migrace je jasná. Když budeme optimálně organizovat legální migraci, tak se nám podaří ukončit nebo omezit nelegální migraci a to je výzva balíčku opatření, který byl předložen již před pěti lety. Co dá tato směrnice o jednotném, o sjednoceném postupu vyřizování žádostí? Na rozdíl od eh, směrnice o modré kartě, tato směrnice se netýká podmínek vstupu eh, pracovníků z třetích zemí, ale jde o smazání rozdílu mezi jednotlivými národními legislativami. Co se týče postupu pro žádost o povolení k pobytu a výkonu práce pro legální pracovníky v Evropské unii. Zatím neexistuje evropský nástroj, který by pokrýval veškerá práva, která jsou nabízena občanům třetích zemí, kteří legálně žijí a pracují v evropských zemích. A tato směrnice právě ukončí rozdíly v ochraně u těchto pracovníků, zajistí rovné zacházení s, s pracovníky příslušných zemí a zajistí rovný přístup i v oblasti vzdělávání, sociální ochrany, přístupu ke službám a daňovému zvýhodnění. A tato společná platforma by měla poskytnout těmto osobám ochranu před vykořišťováním a zajistí jim také jistý a ochranářský právní statut. Bude možné také čelit nekalé soutěži, která, se, která je cítit vůči těmto pracovníkům. A dlouhodobě to umožňuje najímání málo kvalifikované a špatně chráněné pracovní síly. Kromě toho tato směrnice zjednoduší postupy přijímání v jednotlivých zemích s cílem najít práci. Ty postupy budou rychlejší a levnější. Schválení této směrnice přinese zásadní výhody pro migranty, pro zaměstnavatele i pro státní zprávu a umožní vyřešit a řešit lépe migrační toky parlament je spoluzákonodárcem, což znamená, že musí také projevit odpovědnost. Idealistické názory mají odzvoněno. Musíme být na úrovni nových úkolů, které před nás staví Lisabonská smlouva. Buďme důvěryhodnými partnery, kteří jsou připraveni se vyrovnat s migračním tlakem u bran Evropy. Víme, že zvládnuté migrační toky budou prospěšné pro všechny. Děkuji vám. Děkuji vám a nyní za komisi promluví opět paní komisařka Malmström. Děkuji paní předsedkyně. Předně chci poděkovat oběma zpravodajům, paní Matěj a panu Čerkasovi a oběma výborům, stejně tak jako belgickému předsednictví za eh, pilnou práci eh, na tomto materiálu. Jak paní zpravodajka uvedla, komise předložila tuto zprávu již v roce 2007 a cílem bylo a je zjednodušit postupy tím, že bude eh, zavedeno jedno povolení pro pobyt a práci a také budou zajištěna práva pro eh, legálně pracující cizince třetích zemí. Tímto samozřejmě neřešíme podmínky pro udělování a eh, odjíma, odjímání povolení. To je v kompetenci členských států, stejně tak jako rozhodnutí o kontingentech, které mají být přijaty. Toto je jeden ze stavebních prvků migrační politiky EU. Bude-li to schváleno radou a parlamentem, tak tato směrnice pod potvrdí, že Evropská unie ctí důležitý přínos třetích zemí naši, ve vztahu k našim společnostem. A také to stvrdí naši ochotu eh, připravit legislativu o eh, eh, migraci. Je to komplexní záležitost, týká se jak trhu práce, tak i migrace a to, co již bylo odhlasováno ve výborech parlamentu, může komise podpořit, protože protože to posiluje práva jak migrantů, tak eh, zaměstnavatelů a směřuje to k dalšímu zjednodušování postupů, žádání, respektive předkládání žádostí a také to posiluje proporcionálnost poplatků a eh, daňových výhod. Na straně druhé mm, je vývoz eh, důchodu podmíněn existencí bilaterálních smluv a to samozřejmě eh, klade přísnější eh, nároky na situaci než dosud. Belgické předsednictví se skutečně snažilo, aby se členské státy přiblížily vaší pozici a parlament vzal v potaz eh, celou řadu námětů rady. Kompromis, o který všichni usilujeme, bude stít eh, určitá kritéria, například chránit eh, eh, migrující pracovníky a zajistit jim sociálně ekonomická práva a také rovné postavení s domácími zaměstnanci od prvního dne zaměstnání a také význam vytvoření rovných podmínek v rámci EU pro tyto pracovníky a za třetí význam ukázat ukázat našim partnerským zemím, že jsme ochotní zajistit férové zacházení s občany třetích zemí, kteří legálně žijí a pracují na našem území. E, to e, nejsou pouze úkoly členských států, zejména pokud jde o rozpočet hotovou záležitost. Já se domnívám, že všechna tato kritéria musí být eh, dodržována, byť eh, konečný výsledek nebude tak ideální, jak si přejeme a tak ambiciozní, jak jsme doufali. Je to kompromis, jak paní Matě uvedla, je to dobrý kompromis a je důležitým krokem eh, vpřed v oblasti migrace a úpravy migrace. A mm, proto bych chtěla vyjádřit svou naději, že se nám podaří dosáhnout dohody o tomto materiálu co nej nejdříve a děkuji ještě jednou stínovým zpravodajům a zpravodajům za eh, dohodu. Děkuji paní komisařko za výbor pro zaměstnanost a sociální záležitosti. Má nyní slovo pan Serka se čtyři minuty. Dobrý večer, paní komisařko, dobrý večer, paní Mačo, milí kolegové. Migrace v Evropě je sociálním a ekonomickým jevem, velkého významu. A je to také obrovská příležitost, ale potřebujeme kvalitní řízení tohoto jevu, protože jinak by se jednalo o problém. O problém pro ty, kteří k nám přicházejí, kteří, s kterými by se nezacházelo spravedlivě a pro ty, kteří jsou zde, jejichž práce by byla ohrožena. A trh práce by se rozdělil a existovaly by zde špatně placení pracovníci, kteří by ohrožovali výdobytky jednoho století bojů. Je třeba zajistit rovné zacházení v, v rámci spravedlivé politiky migrace a přistěhovalectví. Komise uvedla ve svých sděleních a parlament se k tomu také musí vyslovit. Musí tedy se vyjádřit k této legislativní iniciativě nejde o byrokratickou směrnici. Je to směrnice, která obsahuje práva a povinnosti pro všechny přistěhovalce. A všichni, se všemi se musí zacházet stejně bez diskriminace. Ale ta směrnice není ta, kterou jste ohlásili. To říká výbor pro zaměstnanost a všichni, kteří boj, bojují za jednotné právo, církve, odbory, říkají, že tato směrnice je nedostatečná a nebezpečná ze dvou důvodů. Za prvé vylučuje ty skupiny, které nejvíce potřebují ochranu. Myslím na dočasné pracovníky, přemístěné osoby, osoby, které jsou delokalizované ze třetího světa a budou existovat stovky tisíc pracovníků ze třetích zemí, kter, kteří přijdou k nám na základě zásady země původu a se kterými se nebude zacházet spravedlivě a stejně jako s našimi pracovníky. Musíte před, připravit výjimku pro rovné zacházení. Pokud je o poskytování rodinných přídavků důchodu a příspěvku v nezaměstnanosti. Tito přestěhovalci nebudou mít přístup k některým dávkám v oblasti vzdělávání. A komise ve své studii dopadu uvádí, že chce ukončit odlišování v oblasti, rozlišování v oblasti práv, ale v praxi to ta směrnice nečiní. Není dostatečná. A kromě toho budou předloženy pozměňovací návrhy ze strany pravice a z pravého středu. A tam se ještě zopakují některá nejextrémnější stanoviska rady a to ohrozí náš koncenzus. Chci vám říci, kolegové a paní Matěj, měli bychom vést mnohem širší debatu Měli bychom eh, projednávat i další směrnice s přihlédnutím k, eh, k občanské společnosti, k církvím a odborům. Neměli bychom tuto věc tak rychle probrat neodpovědně a zítra schválit návrh rady. Myslím, že většina kolegů by souhlasila s tím, aby rozprava byla širší, abychom dospěli k širšímu koncenzu i v parlamentu, který by se držel velkých zásad naší charty základních práv a zásad OSN, Rady Evropy a MOP. Mluvíme o lidské důstojnosti a také o budoucnosti Evropy. Evropská unie musí dbát toho, aby všichni pracovníci bez rozdílu, pokud jsou legální, tak musí mít stejná práva, protože pouze tak budeme moci bojovat proti xenofobii a rasismu. Nyní eh, řečníci za frakce a za EPP paní Omen Reuten. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve chci poblahopřát paní Matěje k tomu, jak se zhostila tohoto problému, protože tímto problémem se již zabýváme již dlouho. Od roku 2001 se bavíme o podmínkách, které je třeba dodržet u osob, které mají povolení k pobytu a k práci v EU. To bylo v roce 2006 doplněno a nyní se pokoušíme udělat dlouhý velký krok ve směru v podobě této směrnice tak, abychom zabezpečili sjednocený postup vyřizování žádostí. Já nesouhlasím s panem Cerkasem, neboť příslušníci třetích států, kteří mají sjednocené povolení, mají nárok na určitá práva, ale to, jak to bude mít jednotlivě vypadat, to se musí také ještě vyřešit. My jsme u nás v EMPL diskutovali také velice o oblasti působnosti a o tom, že vy půjčení pracovníci nepřipadají pro single permit vůbec v potaz. To také odpovídá směrnici o vysílání pracovníků z roku 2007. Právní status vyslaných pracovníků z třetích zemí je v touto směrnici dostatečně upraven a je třeba dbát na to, aby zaměstnanci z třetích zemí nebyli levnější na evropském trhu práce než místní pracovníci. A já se také ptám, zdali takováto nová úprava nevytvoří více problémů, než které se vyřeší. Problém rovného zacházení například, tak jak je to ve směrnici 883, A e, já se domnívám, že kompromis vyjednaný radou je dobrý. A nyní za ALDE paní Vinkevičiu, to tři minuty. Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko. Joe, vy jste... No Děkuji vám. Paní komisařko, paní Maťo, milí kolegové. Je pravdou, že tato směrnice, která se týká jednotného povolení, je směrnicí, která má zvláštní význam. Bylo vyjádřeno mnoho různých názorů, ale nedošlo ke společnému rozhodnutí, které by bylo přijatelné pro všechny pracovníky z třetích zemí, kteří legálně pobývají a pracují v Evropské unii. Tato směrnice by měla být směr, rámcovou směrnicí pro práva pracovníků z třetích zemí a měla by být základem pro vypracování konkrétních směrnic. Je to jediný způsob, jak přispět k vytvoření společné migrační politiky v Evropské unii. Ale problém je následující. Právní základ směrnice vymizel z původního návrhu, protože ta směrnice by se nevztahovala na některé kategorie pracovníků, to je na sezónní dělníky, na osoby interně převáděné v rámci podniku, na uprchlíky. To je, že tato směrnice neumožňuje zajistit rovné zacházení všem pracovníkům. Tato směrnice by měla být referencí a je třeba rozšířit pole působnosti na všechny kategorie pracovníků, zejména na sezónní dělníky, protože jinak nebude možné mm, na ně vztáhnout zásadu rovnosti a spravedlnosti na trhu práce. Chtěla bych upozornit na skutečnost, že legální migranti přispívají ekonomice EU jak prací, tak eh, sociálními odvody a daněmi. To znamená, že všichni migranti by měli mít stejná práva a rovné zacházení na trhu práce. Zítra budeme hlasovat o této směrnici. Musíme být jednotní, abychom v této bitvě zvítězili. Aby všichni pracovníci měli stejná práva. Aby všichni spadali do působnosti této směrnice. Nemůžeme si dovolit vytvořit dvoustupňový trh práce, nemůžeme vytvořit eh, skupinu pracovníků druhého řádu bez práv. To by znamenalo, že všechny naše sociální výdobytky jsou pošlapány. Za Alde paní Inetfeld dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci začít malou technickou připomínkou. Já jsem zjistila, že při takovéto důležité debatě není přítomná rada a to je neakceptovatelné. Není to poprvé, žádám předsednictví, aby poslalo radě stížnost. Potom bych i já chtěla poblahopřát paní Matě za to, že vykonala skvělou práci v této cetlivé a velice důležité otázce. ALDE se zhostí své zodpovědnosti a i my chceme dospět k dohodě, protože si uvědomujeme, že je to velice důležitá věc. Ale neděláme to s velkou radostí, neboť jak již bylo vyřčeno všemi frakcemi v tomto parlamentu, taky komisí, tak se domníváme, že tento návrh zdaleka nejde tak daleko, jak je zapotřebí. My budeme trvat na našem stanovisku, že chceme dodatečné dokumenty. Jestliže mohou členské státy do, vyžadovat další dokumenty, pak to podkopává jednotné povolení, buď jednotné povolení nebo dodatečné dokumenty jinak to nejde. A pokud se týče eh, od komparačních tabelek, referenčních tabelek, tak tady my nebudeme hlasovat pro zapracování referenčních tabelek, protože my se domníváme, že toto je ostuda pro členské státy. Jestliže členské státy chtějí transponovat tuto směrnici, tak by to měli také dělat ve své vlastní svobodné vůli a zahrnout referenční tabulky. V roce 19 1995 jsme chtěli společnou imigrační politiku, ale jaký pokrok jsme udělali? Skoro nic. Členské státy nechtějí společnou přistěhovaleckou politiku, to je očividné. Děkuji. A nyní za zelené paní Lambert. You, Děkuji. Paní předsedkyně, i my máme určité starosti ohledně eh, variabilního trhu práce eh, v rámci 27 eh, a uvnitř 27. Naší starostí je, jak se od toho odklonit a přiklonit se k něčemu rozsáhlejšímu a pevnějšímu. Takže chceme mít jistotu, abychom měli vlastně určitou základnu práv pro občany třetí, třetích zemí, tak jak to již bylo komisí navrženo a výborem zaměstnanosti eh, schváleno. A eh, my eh, zítra podpoříme tu nejširší možnou škálu práv a chceme připomenout radě, že jsme zneklidněni jednotlivci, kteří respektive chceme, aby jednotlivci mohli vyvinout své dovednosti a schopnosti, mohli těžit ze svých možností a mohli eh, vlastně si nárokovat eh, plnou výši svých eh, důchodů nebo dávek na základě odpracovaných let. Ale pokud jde o článek 11a, to je tež důležité. Rozsah e, je vlastně sporná otázka, protože máme ještě i jiné stávající nástroje, které a domnívám se, eh, že si nalháváme něco, když se domníváme, že to, co je na stole, uspokojí potřeby každého migrujícího pracovníka uvnitř Evropské unie. Potřebujeme nový přístup, který zajistí, aby eh, migrace pracovala pro eh, migranty nebo působilo pro migranty. To znamená, nebudeme hlasovat pro zahrnutí ehm, příjemce humanitární pomoci. Děkuji. Za konfederativní frakci Sjednocené levice má slovo pan Lierik, dvě minuty. Paní předsedkyně, paní komisařko, jak eh, velmi dobře zdůraznil pan Serkas, je tu rozpor mezi výborem Liba a výborem Empl. Náš parlament by tedy měl odmítnout hlasování o této směrnici o takzvaném jednotném povolení, protože tady je vlastně jediný cíl postavit eh, pracovníky Evropské unie do konkurence s pracovníky mimo Evropu a dokonce i uvnitř jednotlivých kategorií. Pokud to bude na státech, tak bude existovat statut sezóně dělníků, převedených dělníků v rámci podniku a bude tedy skutečně vytvořeno, budou vytvořeny podmínky pro několik kategorií pracovníků v Evropské unii, což popírá chartu základních práv a svobod. Jak už jste řekla, paní zpravodajko, s takovou rozdílností statutu vlastně by byl neustálý tlak na co nejmenšího společného jmenovatele pro zaměstnání všech pracovníků Evropské unie. Rovnost nemůže být redukována na pouhé pracovní podmínky. Jak řekl pan Serkas, rovnost se musí týkat platů, pracovní doby, bezpečnosti práce, sociální ochrany, dovolených, odborného vzdělání, veřejných služeb. Bez tohoto společného základu nastane džungle, exkluze a nerovných podmínek. Rovnost se musí týkat všech pracovníků a pracovnic bez rozdílu původu. Nevytvářeme novou konkurenci mezi pracovníky, kromě toho, co zavedla Bolkensteinova směrnice. Je třeba, aby tato zásada byla potvrzena když už není sociální Evropa, měli bychom alespoň usilovat o humánní Evropu a my všichni tady v parlamentu odmítáme tuto směrnici. Za EFD paní Bizoto jedna minuta. Vážené kolegyně, vážení kolegové, tato zpráva obsahuje také e, pozitivní prvky, například zjednodušení postupu a další zjednodušení pro příslušníky třetích států, kteří mají obdržet e, jedno povolení k pobytu a výkonu práce. E, ale já nyní chci říci, že v Evropě máme velké počty nezaměstnaných a také krize je snad nekonečná. A e, příslušníci třetích států e, žijí v Evropě, ale my musíme dělat opatření, která budou ve prospěch našich vlastních e, občanů, kteří hledají práci. Jestliže bude vytvářet Evropa Evropa eh, pevné pracovní podmínky pro vlastní eh, občany, pak může, teprve potom může přijmout i další migranty. A nyní pan van Destop za nezařazené. Děkuji, paní předsedkyně. V Nizozemsku Máme nyní skvělý nový kabinet, kde se dělá více v oblasti eh, azylu a přistěhovalectví než v minulosti. To je skutečnost. Vždy to bylo jablko sváru, do jaké míry určité kompetence mají být centralizovány na eh, úrovni EU, a nebo nemají-li být vráceny zpát, zpátky členským státům. Některé problémy se musí seriózně řešit. A v naší zemi eh, žijí občané, kteří každodenně se musí vypořádat s tímto masovým jevem přistěhovalectví. Já budu hlasovat proti této zprávě. A nyní další zapsaní řečníci, pan Bosutil, dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych poblahopřát paní Veronik Matěj za vynikající práci a dosažený výsledek eh, sehrála velmi důležitou roli v tomto, tak jak paní komisařka Malmstromová řekla. V rámci EPP musíme spolupracovat v oblasti eh, legální migrace a musíme dát najevo, že bojujeme proti nelegální imigraci. A současně Eh, uznáváme skutečnost, že jedním z nástrojů, jehož můžeme použít při potírání ilegálního přistěhovalství, je poskytování dobrých a transparentních příležitostí pro povolenou eh, imigraci, tak jak to činíme i dnes. A chci vám připomenout, stejně tak jako Veronik Matěj, že Lisabonská smlouva nám propůjčuje nové pravomoci v tomto ohledu a také nové odpovědnosti a musíme se proto chovat odpovědně a přistoupit na kompromisy s radou ministrů. Musíme také přistoupit na určité pozice rady, například určité pojistky, které si rada chce zachovat při vydávání těchto povolení v souladu se směrnicí. A proto je zde také problematika rovného zacházení. Musíme uznat, že abychom eh, eh, schválili tuto dohodu, eh, musíme přistoupit na stanovení rovných podmínek. A závěrem bych chtěl říci, že Ti, kteří se domnívají, že postupujeme příliš rychle, anebo že bychom měli hlasovat proti, si musí uvědomit, že bez takovéto směrnice bychom se ocitli eh, v situaci, která eh, neposkytuje žádnou důstojnost eh, pracovníkům ze třetího světa. Děkuji, pan Moraes. Tři minuty. Děkuji. Pokusím se vyplnit ty tři minuty. Kolegové ze sociálních socialistů a demokratů, pan Alonso a paní Blinkvičute, oba poskytli informaci o zásadní otázce pro naši politickou skupinu. V tomto balíčku netýká se to pouze rovného zacházení, zásada země původu. A o tom mluvila paní Omenroy, ten velmi obsáhle. A jde také o nelogičnost současného stavu. Máme návrh jednotného povolení, který přichází po návrhu kvalifikace a sankcí pro zaměstnavatele a modré karty. Máme tedy balíček, který má správné záměry a horizontální přístup, ale nejde o horizontální přístup, protože jsme v situaci, kdy, a paní Matěje to dělá správně, ale řekla sama, že jsme si přáli globální přístup a máme oborový přístup a tento oborový přístup je přesně zdroj znepokojení pro paní zpravodajku. Jsme v situaci, kdy máme vážné obavy z hlediska zaměstnanosti, z hlediska zásady země původu. A paní Blinkevičujte už řekla, že máme skutečný problém s kategoriemi, které jsou zahrnuty do tohoto návrhu. Tedy převádění, převádění zaměstnanci, sezónní zaměstnanci jsou všichni vyloučeni a my opět zítra předložíme tyto pozměňovací návrhy, abychom vytvořili toto jednotné povolení, protože pokud jednotné povolení vlastně nebude plnit to, co uvádí, že plní, tak nezajistíme dostatečně široký vstup pro pracovníky z třetích zemích a budeme čelit problémům nerovného zacházení, dvoustupňového systému. A na druhé straně si vážíme toho, zejména z hlediska výboru Libe, že oborový přístup je přístup, se kterým se musíme vyrovnat. Ale pokud jde, pokud jde například o převáděné pracovníky uvnitř podniku, ale pokud se snažíme řešit to problémy a pokud, pokud musíme si nalet čistého vína a rada tu není, nechce slyšet tyto problémy, nechce řešit tyto otázky horizontálně a my je musíme řešit tedy po jednotlivých oborech. Chápeme tedy dobré úmysly a paní zpravodajka chce, aby to celé mohlo fungovat, ale my v dobré víře se budeme snažit zítra vytvořit jednotné povolení, aby, které by mělo být skutečně jednotné, které by pokrývalo širokou škálu situací a skutečně by to mělo být jednotné povolení, které by fungovalo pro všechny země Evropské unie. Eh, děkuji vám a nyní má slovo paní Meissner, dvě minuty, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Musím říci, že působím v parlamentu již jeden rok a zabývala jsem se již řadou materiálů, ale ani jeden z nich nebyl tak náročný jako tento nyní. A proto eh, chci ještě jednou poděkovat paní Mathieu a panu Serkasovi, oběma zpravodajům z příslušných výborů. Je to velmi obtížné, protože jednak samozřejmě máme v Evropě vysoké ideály. Chceme, aby všichni lidé, kteří u nás žijí a pracují, eh, se do dočkali eh, spravedlivého zacházení. Otázkou pouze je, co z toho eh, dokážeme i uvést do praxe. Bylo již připomenuto, že, připomenuto, že díky Lisabonské smlouvě můžeme nyní začít realizovat jednotnou asilovou politiku. To nám leží na srdci i díky chartě lidských práv. A potřebujeme to i z hlediska hospodářského, protože zažíváme demografickou změnu a potřebujeme nejenom vysoce kvalifikované, ale i méně kvalifikované zaměstnance. A nyní ale nastává ta velká potíž, jak na to. Už se o tom hovořilo, Sophie Intveld řekla, že v roce 90 v Tampere členské státy řekly, že chce, chtějí něco společného vyvinout, ale dosud není nic na stole. To znamená, že je zde určitý kompromis, který se nám sice zcela nezamlouvá, ale e, znamená jistý kompromis a je to po mém soudu určitá cesta, na níž se můžeme vydat. Já chápu, že někteří tvrdí, že potřebujeme čas na diskusi. Ani mně se vše nelíbí. Například Eh, to, že všichni lidé by měli mít přístup k vzdělávání a dalšímu vzdělávání je velmi důležité nejenom pro ty příslušné osoby, aby byly konkurenceschopné, ale i pro nás, protože potřebujeme zaměstnance. Eh, pouze pokud jde o sociální zabezpečení, kde tak jako tak v členských zemích máme celou řadu eh, rozmanitých systémů, které skutečně nejsou sladěné, jak pak můžeme vytvořit právní systém pro příslušníky třetích zemí? Domnívám se, že je to velmi obtížné a proto považuji za tento stávající kompromis za dobrý a měli bychom s ním souhlasit. Alespoň něco pak budeme mít v ruce. Děkuji. Děkuji, paní Flotre, jedna minuta. Ale je třeba přiznat, že je to velmi bizarní. Z- zahájit práci na směrnici, která má zajistit právní rámec skutečného přístupu k právům pro všechny pracovníky zahájit eh, vlastně tuto směrnici vyloučením dlouhých kategorií pracovníků z této směrnice. A najednou to má formu budování legální migrace, ale také trhu práce v Evropě ve formě vlastně takové skládanky, kde by každý pracovník měl vlastně své portfolio práv. Takže jsme velmi vzdáleni univerzálního horizontálního přístupu k právům pracovníků. Myslím, že evropští představitelé ještě nepochopili, že více práv o pracovníky rovná se více sociální svobodnosti a více ekonomické efektivity, více prospěchu pro migranty, ale také pro přijímající společnosti a pro společnosti původu. Jak ukazuje studie London School of Economics, kde regulace 600 tisíc ilegálních pracovníků ve Velké Británii, kteří nebudou mít přístup k této žádosti, jednotné žádosti, by přinesly 3 miliardy liber do státní pokladny Velké, Velké Británie. A pan Sokor dvě minuty. Mindannyian tudjuk, hogy az Európai Unió tagállamaiban valós jelenség. Ukazuje se, že v členských státech Evropské unie ekonomická migrace je reálným jevem a pro občany třetích zemí musíme mít eh, přístup ze dvou různých úhlů pohledu. Tento je odpovídá ekonomické nutnosti. Demografické trendy, které převládají na trhu práce, znamenají přítomnost v evropských společnostech eh, migrantů. Musíme také mít na paměti, že tato migrace by měla probíhat v legálním rámci a je třeba mít pod kontrolou veškeré podmínky migrace Eh, přistěhovalci by měli mít právní jistotu, to jest by nemělo být možné, aby obcházeli jednotlivá ustanovení. A je velmi důležité mít společný základ, pokud jde o rovná práva, která se týkají nejen pracovníků z, z přijímající země, tak z země původu. Další dimenze je kulturní zaznamenáváme značnou, značné napětí v členských zem, státech v souvislosti s příchodem migrantů. Jsem přesvědčen sám za sebe, že když zajistíme tuto společnou základnu, tak je třeba, aby náš přístup byl odstíněnější, protože migranti nepřinášejí jenom svou práci, ale chtěli by také studovat, zakládat domácnosti, žít plnohodnotný život. Pokud se Evropa rozhodne, že řešením problému migrace by mělo vyvolat demografickou nerovnováhu, tak nemůžeme vyloučit kulturní rozměr u této otázky. Multikulturní úspěch jde cestou vzájemného uznání, tolerance a také se odvolává na solidaritu. A nyní pan Koferati dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Já se domnívám, že řešení, o kterém diskutujeme, není správné. Je velice neférové, ne správné pro mnoho slabých a také si tímto škodíme. Hovořili se již o tom, neboť tady existuje rozpor mezi jednotným povolením a mnoha výjimkami, které se zde objevují. Tady se odchází od řešení, neboť uprchlíci, sezónní pracovníci jsou vyloučeni a to znamená, že tady již nemáme jednotná práva pro státní příslušnost a pracovní povolení a toto bude mít negativní dopady. My se tady nalézáme před řešením, které může vést k dumpingu a toto bude přinášet také různé náklady. Tady se rozlišují různé kategorie občanů a parlament pak musí také diskutovat jednat o právech a výkonu práv pro sezónní pracovníky, neboť to jsou nejsou jenom příslušníci třetích států, ale také evropští občané. Když hmotná práva jejich se budou lišit, pak je jasné, že se tady podnikatele budou snažit o dumpingové ceny při využívání těchto pracovníků. Pak si dovedeme představit, že tady je globalizovaný trh, ale jak tady hodláme postupovat přesuny v rámci podniků, tak toto také vede k určitým výhodám. To jsou pak pracovníci, kteří u nás pracují, ale jsou zaměstnáváni za podmínek země původu odpadu. To je velice negativní jev, to se netýká pouze, to se netýká pouze dumpingu, ale tady také rozlišujeme různé skupiny občanů. To v Evropě nikdy nebylo ani v minulosti. Myslím si, že takto bychom neměli postupovat a měli bychom text změnit. Pan Kolio, dvě minuty. Děkuji. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko, vážení kolegové. Mějme jasno, čemu čelíme. Jde o dohodu, kýženou dohodu, ale naší odpovědi na ní by mělo být ne. Mnozí bychom samozřejmě rádi mysleli ještě dále, nicméně je to krok správným směrem, byť se nám to zcela nezamlouvá, aby občané třetích zemí přišli do Evropské unie, potřebují určitou sadu práv. Eh, je to určité poselství, které vysíláme světu. Nejsme pevností Evropa. Eh, nespoléháme na represivní sílu, která by měla zajistit bezpečnost Eh, usilujeme o pružné imigrační politiky, tak abychom usnadnili naši imigrační naši ekonomickou integraci a proto potřebujeme dohodu s radou v této věci. Ale současně jsem zajedno se Sophie Intfeld. Mnohé eh, členské státy nechtějí vůbec pomyslet na společnou Eh, imigrační politiku. A právě proto potřebujeme učinit krok vpřed. Musíme zrušit vnitřní hranice, harmonizovat národní legislativy o vstupu a pobytu eh, občanů třetích zemí, abychom zajistili spravedlivé zacházení s každým, aby eh, lidé měli zajištěna svá práva, ale samozřejmě i povinnosti. A toto je obdobný formát a měl by být obdobný formát s formátem evropských občanů. To znamená, pokud jde o pobyt a práci a ta získání povolení jednotného eh, by mělo být efektivnější. Tím pádem bude zde zajištěna i snažší kontrola legálnosti pobytu a práce příslušné osoby. Děkuji. Dalším eh, řečníkem je paní Kiany. Eh, dvě minuty. Grazie, prezidente. Děkuji, pane předsedo až do dneška přístup k zaměstnání je upraven pouze pro některé kategorie občanů třetích zemí. Ne všichni mohou využít zásadu rovného zacházení v přístupu k zaměstnání. V tomto kontextu Evropská unie musí zajistit rovné zacházení jak občanům třetích zemí, kteří legálně pobývají v Evropské unii, ale také osobám, které potřebují mezinárodní ochranu. Ve smyslu směrnice 29. dubna 2004. Pokud využíváme sezóní dělníky pouze proto, že představují nižší náklady oproti evropským občanům, kteří jsou najímají na stejnou práci, tak musíme zamezit riziku, že nadnárodní společnosti se přesunou do zemí, jako je Maroko nebo Turecko. A pošlou své pracovníky pracovat do svých dceřiných společností v Evropě. Pokud je o pracovní podmínky a sociální zabezpečení, je zásadní zajistit rovné zacházení. Je správné, aby vysílání sezónní pracovníci, oprchlíci a interně přemístění pracovníci by měli být zahrnuti do té směrnice, pokud to bude jinak, tak to bude velké riziko pro všechny. Dobrý večer, kolegové. Já jsem právě přijel z Frankfurtu, byla velice intenzivní doprava. Já doufám, že nebudu dělat žádné chyby při předsedání této schůzy. Nyní bych chtěl dát slovo paní Jakonsáry na dvě minuty. euroopasta on vuosisatojen aikana lähtenyt během celá staletí Evropa viděla, jak Evropané opouštějí evropský kontinent a hledají práci, aby unikli pronásledování, represi, náboženské či jiné a v současnosti je Evropa přitažlivá pro, třetí zem, pro občany třetích zemí. Což je velmi pozitivní, že se snažíme harmonizovat právní úpravy a snažíme se vytvořit jednotné povolení k pobytu a výkonu práce. A zdá se mi, že přístup komise není dostatečně moudrý. Dává přednost oborovému přístupu. Tento přístup chce zajistit eh, jistoty pro jednotlivé kategorie pracovníků. Je to skutečná džungle, kde se samotní odborníci těžko vyznají. Jaká politika migrace? Jsou ti, kteří přijíždějí s modrými kartami, sezónní dělníci, pracovníci přemístění v rámci podniku. Proč komise není schopna uplatňovat stejná pravidla pro všechny pracovníky? Už se ukázalo v některých vystoupeních, že některé kategorie zůstávají mimo. A to je nepřijatelné. Měli bychom rovně a obdobně zacházet se všemi a neměli bychom umožnit, že jedni budou přijímáni a druzí vyloučováni. Naše skupina socialistů a demokratů předložila určité návrhy a věříme, že zítra během hlasování to bude přijatelné. Je to nesmírně důležité. Současně chceme přijímat tyto migranty, ale chceme také zajistit, aby ustanovení byla rovnější pro ně a pro všechny. Most pedig eh, Evelyn Regner Pan, děkuji a nyní má slovo paní Regner. Děkuji. Dobrý večer, pane předsedo, paní komisařko. Myšlenka jednoho správního místa je dobrá, ale například v Rakousku se vydává eh, povolení k pobytu od ministerstva vnitra a potom povolení k práci od ministra sociální, ministerstva sociálních věcí. A pracovní povolení se týká přímo sociálních partnerů, které my v Rakousku také zapojujeme, ale dosavadní diskuze málo zohledňovala také stanovisko sociálních partnerů a občanské společnosti. Já jsem proti salámové taktice komise, aby se balíček rozsekal, aby z se k nám zavedl také sociální dumping. Chci se také zmínit o právním charakteru sociálního eh, dodatečného dokumentu. Na eh, k té kartič, na tu kartičku se nevejdou všechna údaje a právě proto je třeba, aby tato kartička měla určitý formát. Musí obsahovat všechny údaje a je třeba, aby tito lidé také měli lepší postavení vůči nelegálním přistěhovalcům. Děkuji vám. A nyní nastupuje postup Catch the Eye, spontánní přihlášky o slovo jako první. Ten prosím. Pane předsedo, já jsem se několikrát hlásila pomocí modré karty a chtěla jsem položit otázku. Když naslouchám této rozpravě, tak si říkám, čím jsem se vlastně v minulých měsících zabývala. Já jsem tady předložila pozměňovací návrh, který říká, že rovné zacházení musí být eh, garantováno všem a my potřebujeme jednotné povolení v členských státech a toto musí být zaručeno. A jak nyní můžete říci, že to negarantováno není tedy rovné zacházení. Já mám tady všechny eh, podklady a já mám najednou pocit, že se nyní snažíme postupovat úplně jinak, než jak jsme se dohodli. Tady se to netýká sezónních pracovníků. Najednou nemůžeme říci, že pokud se týče vysílání pracovníků, pak můžete si založit firmu v třetí zemi a potom sem vysílat lidi, aby tady pracovali. A to přece všechno není pravda. Děkuji, děkuji vám. A nyní

řízení ekonomické migrace i výměnu údajů, co se týče eh, poptávky na trhu práce. Tento legislativní nárok neřeší tento problém úplně, ale pouze z poloviny, protože se týká práv občanů, kteří již mohli vstoupit na území a trh práce členského státu, ale nepokrývá udělování povolení k pobytu a nezahrnutí sezónních pracovníků a interně přemístěných pracovníků v rámci podniku. My neupravujeme práva pracovníků třetích zemí, ale neexistuje zcela volný trh pro všechny evropské občany. Megadom a szót következőben Marita Děkuji a nyní eh, uděluji slovo paní Maritě Ulskov. Jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Zhusta se tady mluví o stejných právech, ale konec konců jde také o vyvažování a také o dlouhodobá opatření i krátkodobá. A jde rovněž o nové druhy otroctví. Eh, dobře víme, jaký dopad měla směrnice o vysílání pracovníků a co to znamenalo. Skutečně eh, to rozvrátilo veškerý pořádek a situace se zhoršila, nezlepšila eh, hrozí nám sociální katastrofa a sice celým odvětvím, které eh, budou využívat sezónní pracovníky a eh, to bude mít dopad na všechny trhy práce, bude to eh, tlačit dolů mzdy. Nevím, jak se na to pohlíží v jiných frakcích, ale my to rozhodně podporovat nemůžeme. Nesmí k tomu dojít, aby eh, existovaly takovéto výjimky, které povedou k eh, sociálním nerovnostem. Děkuji a nyní má slovo eh, na jednu minutu paní Ulksvok. Pane předsedo, 18. prosince 1990 OSN schválil Mezinárodní umluvu o ochraně práv migrantů a jejich rodinných příslušníků. Tato umluva představuje nov, jedn, jeden z hlavních nástrojů OSN, ale prozatím žádný členský stát Evropské unie neratifikoval tuto umluvu. Tato umluva přiznává práva pracovníkům třetích zemí v Evropské unii a měla by to být priorita v rámci boje proti diskriminaci a ochrany práv. Žádám o přijetí pozměňovacího návrhu 16 a prohlášení 166, které jsem podepsala s řadou kolegů, aby ratifikace umluvy OSN proběhla. Ilda Figueiredo asszony, egy percre megadom a szót. Jedna minuta pro paní Figueiredo. Děkuji, pane předsedo. Tento návrh směrnice bere v úvahu velmi různorodé situace. Myslím na migranty z třetích zemí, sezónní dělníky a vysílané pracovníky, ale ve skutečnosti pod záminkou jednotné regulace chceme legalizovat sociální dumping a chceme navýšit eh, nejistotu na pracovišti, umocnit diskriminaci. A to je důvod, proč tvrdíme, že tento návrh směrnice nemůže být schválen. Je nezbytné zlepšit práva pracovníků v Evropské unii, ať už se jedná o vysílané pracovníky, sezónní dělníky, pracovníky na plný úvazek, anebo migranty. Je třeba uznat jejich práva a také uznat Mezinárodní úmluvu o ochraně práv všech pracovníků migrantů a jejich rodinných příslušníků. Bylo by dobré, aby se komise zavázala dbát toho, aby všechny členské státy ratifikovaly tuto úmluvu. Děkuji vám a nyní dám slovo na minutu panu Pasku. Hospodářské přistěhovalectví. Děkuji. Hospodářské přistěhovalectví je skutečností, kterou znají všechny bohatší země Evropské unie. Kromě přistěhovalců, kteří přicházejí legálně v souladu se zákonnými pravidly, je zde značné množství nelegálních, kteří jsou mnohdy vystaveni jisté míry diskriminace až vykořišťování, kde zaměstnavatelé zneužívají absenci legitimity jejich pobytového statusu pokus obsáhnout je v této směrnici eh, lepší organizace a vnesení pravidel do tohoto problému může eh, na pomoci zachování důstojnosti lidí přicházejících za prací do zemí Evropské unie. Budou-li ochotní přijmout unii nabízená pravidla migrace. Nedělám si iluze o tom, že směrnice vyřeší všechny problémy pracovní migrace mohou však, může však vylepšit stávající systém zaměstnávání migrujících zaměstnanců a eliminovat nedobré jevy, které se objevily v této oblasti. Může proto tento návrh směrnice považovat za krok vpřed a tak lze vnímat. Děkuji vám. Köszönjük szépen, képviselő úr, és most átadom a szót. Děkuji, pane eh, poslanče. A nyní má eh, slovo pan Sean Kelly. Děkuji. Děkuji. pane předsedo. My máme takové rčení v firštině. Jestli takovéto Rčení se dá aplikovat na nějaké zasedání, tak je to toto zasedání. Já si myslím, že bychom měli opravdu eh, říci, že paní zpravodajka udělala velkou práci a je třeba, aby právní situace eh, vládla po celé Evropě. Je třeba také aby ti, kteří legálně pobývají na našem území, eh, aby měli stejná práva jako my, tak jako my bychom si to přáli na jejich území. Já se domnívám, že toto je krok správným eh, směrem a vítám tuto zprávu. Děkuji. A pan Sarkas. Děkuji, pane předsedo. Já jsem se právě bavil s paní kolegyně Omen Reuten. Nikdo nespochybnil její práci. Ona skutečně odvedla skvělou práci v sociálním výboru. Ona také říkala, že chce předložit další pozňovací návrhy, ale ne, tak tomu nebude. Tady již jsou předkládány stávající pozňovací návrhy a my nebudeme rušit to, co, na čem jsme se dohodli v trialogu s radou. A rada byla méně náročná než komise a proto se chceme domluvit na textu komise také rada chtěla příslušníky třetích států vyjmout z platnosti komise, takže to znamená, že více práv je v původním textu. Paní eh, Omen má právo. Pravdu. Je mi to líto, paní Omen Reuten, již vám slovo dát nemohu. Nyní následuje paní komisařka Paní komisařko, máte slovo. Děkuji. Dě- Děkuji, paní, pane předsedo. Byla to velice dobrá diskuse. Komise by opravdu ráda zaujala globální stanovisko. My jsme tuto směrnici navrhli před mnoha lety, ale nebyla nikdy eh, transponována. Máme tedy sektorální přístup, ale to je jediný přístup, jak se posunout vpřed. Máme zde příslušníky třetích států, kteří kteří pracují u nás a my je musíme chránit. A nyní chci reagovat na určité názory. Já chci v této souvislosti zdůraznit, že stávající směrnice zdůrazňuje také rovné zacházení pro e, příslušníky třetích států nevytváří diskriminaci. Až toto bude schváleno, tak to bude důležitý nástroj pro boj za práva e, tří příslušníků třetích států a my nechceme sociální dumping. Pokud se týče další kategorií pracovníků, tak se e, nejsou zde zahrnuti. To jsou sezónní pracovníci a ICT. Ty to musíme chránit. To s tím souhlasím a proto navrhujeme dva další nástroje ICT, vnitropodnikové přesuny a sezonální pracovníci. A tyto nástroje mají chránit tyto pracovníky a já jsem přesvědčen, žen a o tom, že až vaše výbory začnou s těmito návrhy pracovat, tak také zjistíte, že i tyto kategorie občanů jsou chráněny. Já si také uvědomuji, že některé frakce by raději tak také vyjmuli směrnici o vysílání pracovníků. Tato směrnice, o které dnes eh, hovoříme, nechce vytvářet novou diskriminaci. Takže proto musíme vyjmout směrnici o vysílání pracovníků. My zahájíme studii dopadu ve vztahu eh, k této směrnici o vysílání pracovníků. To se má odehrát příští rok a také budeme v budoucí revizi této směrnice řešit oblast působnosti. Pokud se týče referenčních tabulek, ano, tady sdílíme váš názor, paní Infelden. My doufáme, že to by byl také velice dobrý nástroj pro transparentnost na straně členských států. Byla by to dobrá věc jak pro členské státy, pro parlamenty a pro občany. A pokud by referenční tabulky existovaly, transparentnost by byla větší. Ale my na to budeme dále bojovat, ale zítra se to určitě neprosadí. Takže ještě jednou děkuji vám, pane předsedo, za tuto debatu, za těž tvrdou práci mnoha poslanců a já doufám, že budeme zítra pozitivně hlasovat a dospějeme k dohodě. Děkuji, paní komisařko, a nyní v neposlední řadě dávám slovo paní Veronik Mathieu, zpravodajce této zprávy. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, eh, navážu na vaše vyjádření. Vy jste dokonale odpověděla 23 kolegům a kolegyním, kteří se vyjádřili k našemu návrhu, tedy návrhu pana Serkase a mě. Chci poděkovat všem zpravodajům za jednotlivé politické skupiny, se kterými jsme vedli intenzivní dialog a no, spolupráci. Ten, tato spolupráce trvala celý rok. Začalo to na začátku roku, končíme za belgického předsednictví. Chci vám také poděkovat, paní komisařko Mamstromová, protože jste velmi dbala tohoto návrhu spolu s vašimi kolegy, děkujeme i radě. Našli jsme pozorné posluchače v řadách rady a děkuji také kolegům, kteří dnes promluvili. Přesto bych chtěla říci, že zítra dojde k hlasování v prvním čtení a jde o kompromis. Kompromis není nikdy stoprocentně uspokojivý. A pokud eh, kolegové potřebují ještě ujištění, tak věřím, že vaše vyjádření je ujistilo, ubezpečilo. Kolegyně Flot, která říkala, že jak, zahájit takovou, jak je možné zahájit takovou zprávu veškerými výjimkami, tak veš, všichni pracovníci mají vlastní směrnice, tedy ti, kteří jsou předmětem právě výjimek, takže nejde o vyloučení občanů z třetích zemí. A věřím, že text, který jsme spolu, spolu s vytvořili, bude velkým krokem pro pracovníky z třetích zemí. Děkuji vám. Přejeme vám mnoho úspěchu, paní poslankyně, a tímto končíme rozpravu. Zítra budeme v poledne hlasovat o této zprávě. Děkuji vám a nyní podle pořadu jedno.